Dobrý den, srdečně vás vítám na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pustme se hned do pořadu jednání. Není mi známo, že by někdo požadoval změny, je tedy tímto přijat. Bod číslo dvě. Odkazuji vás na seznam jazyků, který je k dispozici dnes a jako vždy tradičně jsme web streamování. Pak přejdeme k bodu číslo tři Doufám, že všichni máte u CPH eh, elektronické hlasovací kartičky. Eh, pan kolega eh, chce se něco vzít. Já mám, paní předsedkyně, otázku k pořadu jednání. Zítra se bude konat slyšení k tématu Selmayer. mezi 14.30 a 16.30 jsem si myslel, že se to bude konat. A pak 16.30 až 17, první výměna názoru k tomu usnesení. A já si říkám, zda ten bod číslo 2, čili výměna názoru k usnesení, by se nedal trošku zkrátit, protože my teprve budeme mít poprvé v rukou ten text a musíme ještě nejdříve zpracovat jakoby to, co jsme se dozvěděli od pana Oettingera. Takže tam bychom si nechali pouze 10 minut, což nám umožní si dát víc času na to slušení. Díky tomu se více z nás dostane ke slovu a mohli bychom si prodloužit to slyšení. Bylo by to takto možné? V současné době z ní odpověď není známo zda eh, tam má náš host čas déle než 90 minut. Jinak tady je tradiční praxí to, že se držíme našeho programu. Doufám, že se všichni se svými otázkami dostanou ke slovu a já doufám, že už zítra to usnesení nabide víceméně konečného tvaru a doufám, že se i koordinátoři spolu podepíší. Usnesení stále ještě není hotovo, stále ještě s tím trochu hýbeme, protože bychom rádi tam měli i ta vyhodnocení. Zvu všechny z vás, přidejte se k tomu, pokud máte nějaký nápad, zašlete ji. A nejpozději zítra dopoledne už dostanete eh, tu neoficiální verzi a pak samozřejmě můžete podávat pozměňovací návrhy Martino, nezávisle tedy na tom, zda budete spoluautory nebo ne já si rovněž myslím, že to, co řekl Bart Stas, má význam, protože nám záleží na tom, aby to bylo kvalitní slyšení, aby co nejvíce otázek mohlo zde zaznít, takže pokud se doslechnete, že náš host má více času, tak si myslím, že opravdu stojí za to mít delší slyšení a kratší čas na uslyšení. Děkuji. Dobrá, takže vyčkáme a uvidíme, zda náš komisař pro rozpočet by mohl nám věnovat více času a pak, pokud už nebudeme mít čas na usnesení na toho autora, a určitě ten čas do 16.30 zaplníme. A pokud budeme na to usnesení mít času méně, i když je to pouze stanovisko, pak tak už přece dopoledne se budeme eh, zabývat eh, Maďarskem a tak dále, pan kolega Flanagan. Ano, víceméně jste nyní uh, už vysvětlila vše, já pouze chci vyjádřit souhlas před řečníky. Dobrá, říká předsedající. Položíme tu otázku našemu hostu. Já rovněž mám ještě další otázky k vyjasnění. Takže vypadá to tak, bude úvod, pak bude kolečko koordinátorů, kolečko odpovědí a pak ještě kolečko pro všechny členy, tak aby všichni koordinátoři zítra měli příležitost položit své otázky a případně se i vyjádřit a samozřejmě ještě se budeme snažit dát prostor i všem členům. Chci omezit řečnický čas, řečnickou dobu na dvě, tři minutky, protože jde o to, abychom se dostali k nějakým hmatatelným výsledkům. Barte? Ano, já souhlasím, že se musíme přísně držet řečnické doby, ale pokud se dostane ke slovu koordinátor, tak to bude probíhat co by ping-pong, anebo nejdříve všichni položí tvé, své otázky a potom si vyslechneme všechny odpovědi. Já si myslím, že ping-pong by to trochu oživil a bylo by to zajímavější, protože pokud pak musí pan Ottinger odpovídat na dlouhý seznam, tak to známe. Ono se kde která otázka pak vůbec neprobere zapomene se a má rovněž možnost se některým otázkám vyhýbat. Takže ten ping-pong je dobré a jinak chci říci, že na, té, na tom kamerovém snímku jsem rozmazaný, tak nevím, co se tam pokazilo. Ano, takhle si to představíme, říká předsedající a jinak poznámka mimo mikrofon. Ano, klidně se můžeme pustit do toho ping-pongu zítra. Takže otázky dvě minuty, odpověď tři minuty pana komisaře a tak dále. Zhruba takto. Tak jsme to vymysleli. Takže to bude jasné, že chceme celkem mít pět minut, no a potom, když někdo pohovoří déle, tak zase další musí hovořit kratší dobu. Dobrá, tak to máme dohodnuto. Tady máme pana kolegu Celera a jeho absolutorium za rok 2016. Chcete se k tomu vyjádřit, pane kolego, paní předsedkyně? My už jsme se tomu tak věnovali intenzivně a tolik bylo těch slyšení, že si myslím, že je nejvyšší čas už hlasovat, aby se to dostalo do toho konečného stádia. Ines? Ano, děkuji panu Zellerovi za jeho trpělivost. A ráda bych všechny informovala, že já ruším svůj pozměňovací návrh 421, tedy stahuji jej. A omlouvám se, že jsem zde snad způsobila mírný zmatek, ale zároveň jsem vděčná jak sekretariátu, tak panu Celerovi za trpělivost. Tedy 421 už není, stahujeme to. Děkuji. Aha. Genau, Seite 36. Dobrá, tak to je stránka 36. Okay, Ja, gut, dann... Výborně. A nyní už nestojí v cestě nic hlasování, takže nejdříve si otestujeme, abychom viděli, kolik nás je, tak Nyní prosím zmáčkněte některý z knoflíků. Jsou zde tací, kteří snad u sebe nemají hlasovací kartičku? Ještě tady máme jednoho kolegu, který nám schází. Dobrá, a už, už to klaplo takže není nás ani příliš, ani málo. Takže rozhodnutí o absolutoriu. Máme jedna, dvě a tři. Tam se hlasuje společně pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Elektronicky hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 16 k 7 schváleno. Takže eh, to určitě bude mít komise radost, že to absolutorium dostala. Ne, nejdříve absolutorium o exekutivních... Aha, ne, tak to už bylo, říká předsedající, spolu rozhodnuto. A nyní přecházíme ke stránce Musí se o účtech ještě u uzávěrce hlasovat? Ne, tak 11 strana 22 pro, pro tu 22, proti, zdrželi se, elektronicky si to ověříme. Takže pozměňovací návrh 22. Končím hlasování, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 s ústním pozměcím návrhem. Jsou nějaké námitky proti ústnímu pozměcímu návrhu? Jsou námitky, takže ústní pozměcí návrh je tímto zamítnut, takže hlasujeme o textu jako takovém a je tam oddělené hlasování pro, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. 32 ověřujeme, myslím, že je asi zamítnuta, ale pro jistotu si to zkontrolujeme. Zamítnuto, děkuji vám. 33 v pěti částech. První část pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schválena. E, čtvrtá část pro, proti, tu čtvrtou část si pro jistotu ověříme. uvidíme. Ano, je to zamítnuté. Pátá část pro, proti, stršeli se schválena. Pozměňovací návrh 34, tam je ústní pozměňovací návrh. Jsou proti tomu námitky? Jsou, takže je zamítnut a ve třech částech. První část pro, proti, stršeli se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, stršeli se, zamítnuta. Třetí část pro, proti, stršeli se, zamítnuta. Děkuji. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se, schválen. 37 pro, proti, zdrželi se, schválen. 38, 37, dobrá. Hlasujeme elektronicky, ověřujeme zcela jasně, byl schválen, byl přijat. Ještě dva kolegové nehlasovali. Hodiny nám to trvá a jak vidíme, se převážně většinou 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 41 pro, proti, zdrželi se, schválen. 2,40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 3 a 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 45 pro, proti, zdrželi se, schválen. 46 pro, proti, zdrželi se, schválen. 47 pro, proti, zdrželi se, schválen. 48 s ústním poznacím návrhem, tady nejsou námitky pro, proti, zdrželi se, schválen. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 51 s ústním pozemcím návrhem, nejsou žádné námitky, mm, eh, schválen. 50 eh, s ústními pozměňovacími návrhy, nejsou námitky pro, proti, schválen. 52 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, proti němuž námitky nejsou pro, proti, zdrželi se. To si pro jistotu ověříme. Takže ještě jednou o 2,50 se hlasujte, prosím. Končím hlasování, schválen. 53 pro, proti, zdrželi se. Tento pozměňovací návrh si rovněž ověříme. Končím hlasování. Zamítnut 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 55 pro, proti, zdrželi se schválen. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 57 pro, proti, zdrželi se schválen. 58 pro, proti, Tady ještě jednou o 8.50, prosím, elektronicky. o 8.50 a byla schválena 59 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schválen 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 61 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schválen 62 pro, proti, zdrželi se, schválen 63 pro, proti, zdrželi se, schválen. 64 pro, proti, zdrželi se, schválen. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 68 pro, proti, zdrželi se. Tady si ověříme 68. Nejsme jednotní, takže schváleno, omlouvám se. 67 odpadá, 69 pro, proti, zdrželi se. 69 ještě ověříme. Nepřísahám na to, že byla zamítnuta, pouze si to myslím, takže kontrola. Končíme a byla schválena, omlouvám se. 70 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou o 70 se hlasujte, prosím. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se. 71, tu ještě ověříme elektronicky. Končím hlasování, byla zamítnuta 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím odpadá 74 a 75. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se. 78 ještě ověříme. Ono to zřejmě tady půjde o každý jediný hlas. Schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, pro, 79 ještě pro, proti, schváleno. 81 s ústním pozměňovacím návrhem bez námitek pro. Aha, vy námítku máte. Dobrá. Takže pouze o samotném textu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 a 1,80, ty jsou totožné. Dobrá, 80 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. 82 ještě ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se. 83, 84 hlasujeme společně a hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování a byl zamítnutý. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmdes... Ověříme ještě 86, když si to přejete. Končím hlasování a zamítnu to a děkuji. Je důležité, že mě na to upozorňujete. 87 pro, proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se. Aha, omlouvám se, odpadá. 93 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Ještě jednou o 95 se prosím. Končím hlasování, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím pádem 90. odpadá. 99 pro, proti, zdrželi se, zváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schválen. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se schváleno, 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se schváleno, 112, 113 ještě ověříme. Končím hlasování. Byl schválen. Návrh 112 pro. Proti. Zdrželi se schválen. 108 pro. Proti. Zdrželi se schválen. 109 pro. Proti. Zdrželi se. To si ověříme ještě 109. Byla schválena. 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 ústním pozměňovacím návrhem, není námitek pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se. 118 ještě si ověříme, jestli dovolíte. Končím hlasování. Celá jasně zamítnuto. Ani nevím, co mě to napadlo. 116 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120, to je totožné. 122 116 123 schváleno. 125 s ústním pozněcím návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro. Aha, a jo, už jsme u 126, protože 23, 24 odpadají. Takže pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, To si pro jistotu ověříme. 127. Mně připadá, že je asi schválena. Ale ono totiž, když zvedáte ruku se spožděním, tak já to nepoznám. Ehm, pro, proti schváleno 129, pro, proti zdrželi se schváleno 130, pro, proti zdrželi se schváleno 131, pro, proti zdrželi se schváleno 133, pro, proti, zdrželi se schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno. 135, tam se nehlasuje. 136 pro, proti, zdrželi se schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se ne, tak 139 ještě si ověříme. A byl zamítnut 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 146 a 147 pro, proti, zdrželi se, schváleny. 148 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 150 pro, proti, zdrželi se. To tady si ještě ověříme 150. Check is beendet. Das ist angenommen. Přijato. 151 pro, proti zdrželo se přijato. 152 pro, proti, zdržel se přijato, 153 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 154 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 155 pro, proti, zdržel se přijato, 156 pro, proti, zdržel se přijato, 157 pro, proti, zdržel se přijato, 159 pro, proti, zdržel se přijato, 158 pro, proti, zdrželo se přijato 160 ve třech dílech. První část pro, proti, zdrželo se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželo se přijato. Třetí část proti, zdrželo se přijato. 161 pro, proti. Musíme si to ověřit. 161. 161 přijato. 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 163 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 164 pro, proti, zdržel se přijato. Ale ověříme si to. 164 Kontrola skončena, přijato. 165 pro, proti, zdržela se, zamítnuto. 166, nehlasuje se. 167 pro, proti, zdržela se, přijato. 168 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdržela se, přijato. 169 pro, proti, zdržel se, přijato. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 176 zamítnuto, 177 pro, proti, Zdrželo se, přijato. 178 staženo, 179 ústní pozměňovací návrh. Pro, proti, Zdrželo se, přijato. 180 pro, proti, musíme se to ověřit, 180. Přijato. Děkuji. 181 pro, proti, zdržel se. Musíme to ověřit. 181. Zamítnuto. 182 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 183 staženo, 184 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 185 pro, proti, zdržela se přijato, 186 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 187 pro, proti, zdržela se přijato, 188 odpadá, 189 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 189 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 191 pro, proti, zdržel se přijato. 192 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 193 pro, proti, zdržel se, musíme ověřit. Kontrola skončena, zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 196 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 197 staženo, 198 pro, proti, zdržel se přijato. 199 pro, proti, zdržel se přijato. 200 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 191 se nehlasuje, 192 pro, proti, zdržel se, přijato. 193 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh. Žádné námitky k textu jako takovému, kdo je pro, proti, zdržel se, ještě se to ověříme. Zdá se mi, že je to přijato, ale chci to ještě zkontrolovat. Přijato. Pořád tedy eh, dochází k určitému spoždění, ale eh, bylo přijato. Z 205 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdržel se, přijato. 206 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 208 pro, proti, držel se, zamítnuto. 209 pro, proti, držel se, zamítnuto. 210 pro, proti, držel se, zamítnuto. 211 pro, proti, držel se, zamítnuto. 212 pro, proti, držel se, zamítnuto. 213 pro, proti, držel se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 215 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 216 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 217 pro, proti, zdržel se, přijato. 218 se staženo, 219 ústní pozměňovací návrh, žádné námitky, pro, proti, zdržel se, přijato. 220 a ústní pozměňovací návrh pro, proti, přijato. 222 pro, proti přijato. 224 pro, proti zdržel se. Zamítnuto. 223 pro, proti zdržel se. Zamítnuto. 224 pro, proti zdržel se. Zamítnuto. 225 ve třech částí. První část pro, proti zdržel se přijato. druhá část pro, proti zdržel se přijato. Třetí část pro, proti zdrželo se přijato. 226 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 227 pro, ověříme. Ověříme. Je o jeden hlas víc, o jednoho zeleného víc. Zamítnuto. 227 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 228 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 230 pro, proti, zdržel se, ověříme. 230 ověříme. Jasně zamítnuto. to. 231 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 232 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 233 pro, proti. Musíme to ověřit. 233. Jasně, zamítnuto. 234 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 235 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 236 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ale ověříme. 237. Jasně, zamítnuto. 238 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 239 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 240 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 251, 250, 253 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Přijato. 41 a 43 přijat, přijato. 244, 245 pro, proti. Také ověříme 244 a 245. Přijato. 236 odpadá, 237 odpadá, 238, 239, kdo je pro, proti, zdržela se, zamítnuto. Tohle mi budete muset věřit. 238, 239, to věříme. Zamítnuto. 250 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 251, 252 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 253 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 254, 255, zdržel se zamítnuto. 255 a 256 pro, proti, zdržel se, ověříme. 255, 256. Přijato. 257 eh, pro odpadá. Takže máme ústní pozměňovací návrh, nikdo nemá žádné námitky pro, proti, zdržel se, přijato. Dvěstě padesát 8, 260 pro, proti, držela se, ověříme. Kontrola ukončena, přijato. 261 až 266 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdržel se, přijato. 268 až 271 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Kontrola ukončena, přijato, děkuji. 272, 273 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 271 až 273 ověříme. Hlasení, hlasování ukončeno. Přijato. O jeden hlas. 274 staženo, 275, 276 pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit. Přijato o jeden hlas 277, 278 pro, proti zdržela se také ověříme 277 a 8. Přijato. 279 pro, proti, zdržel se, kontrola ukončena, zamítnuto. 281 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. 281 zamítnuto. 281 ve dvou částech. První část pro, Sedmdesát devět bylo přijato. Dvěstě sedmdesát devět bylo zamítnuto. 280. Pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. Dvěstě osmdesát. Zamítnuto. 281 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část 281. Druhá část 281. Přijato. 282. Ústní pozměňovací návrh. Pro, proti, zdržel se, přijato. 283, 282. 283 až 285. Zamítnuto. 286 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 287 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 288 pro, proti, zamítnuto. 289 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Budeme muset ověřit. Přijato. 282 se nehlasuje, 283 pro, proti, zdržel se, musíme to ještě ověřit. Zamítnuto. 294 pro, proti, zdržel se. Ověříme 294. Zamítnuto. 296 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Přijato. 295, eh, přijato 298, pro, proti, zdržel se, přijato 297 pro, proti, zdržel se, přijato 299 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 300 se nehlasuje, 301 pro, proti, zdržel se, musíme ověřit Přijato. 302 pro, proti, držel se. Ověříme 302. Přijato. 303 pro, proti, zdržel se, přijato. 304 staženo, 305 pro, proti, zdržel se, přijato. 306 pro, proti, zdržel se, přijato. 307 staženo, 308 pro, proti, musíme ověřit. Ne, ne, bylo to přijato. Omlouvám se. Přijato. 309 pro, proti, zdržel se, přijato. 310 pro, proti, zdržel se, přijato. 311 pro, proti. 311 budeme muset ověřit. Zamítnuto. Jasně, zamítnuto. 312 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 313 ústními pozměňovacími návrhy. 312 ověříme. zamítnuto. 313 s ústními pozměňovacími návrhy nikdo, proti, pro, proti přijato. 316 pro, proti, zdržel se, přijato. 317 pro, proti, zdržel se, přijato. 318 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 319 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 320 pro, proti, držel se, přijato. 321 pro, proti, držel se, přijato. 322 pro, proti, zdržel se, ověříme. Přijato. 323 pro, proti, zdržel se, přijato. 324 eh, pro, proti, zdržel se. 324 budeme ověřovat. Přijato. 325 pro, proti, zdržel se. Přijato. 326 odpadá, 327 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 328 pro, proti, zdržel se, přijato. 329 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 330 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 331 pro, proti, zdržel se, ověříme. 331. Myslím, že je to přijato. Je zamítnuto. Teď už to také vidím. 332 pro, proti, zdržel se, přijato. 333 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 334 pro, proti, zdržel se, ověříme 334. Přijato. 335 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zamítnuto. 336 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 337 pro, proti, zdržel se, přijato. 338 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 339 pro, proti, držel se, zamítnuto. 340 pro, proti, zdržel se, přijato. 341 pro, proti, ověříme. Myslím, že je to přijato. Třista čtyřicet jedna, omlouvám se. 341. Přijato. Omlouvám se. 342 pro, proti, zdržel se, přijato. 343 odpadá, 344 pro, proti, zdržel se. Ověříme, myslím, že to bylo přijato. to. 345 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 346 ústním pozměňovacím návrhem bez námitek pro, proti, zdržel se, ověříme. Zamítnuto. 347 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 348 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 349 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. 349. To je jenom pro případ, že by byl zamítnut ústní pozměňovací návrh. Přijato. 350 pro, proti, zdržela se, přijato. 351 pro, proti, zdržela se, zamítnuto. 352 pro, proti, zdržela se, přijato. 353 pro, proti, zdržela se, přijato. 344 pro, proti, zdržela se, ověříme. Zamítnuto. 355 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 356 pro, proti, zdrželo se přijato. 357 pro, proti, zdrželo se přijato. 358 pro, proti, zdrželo se přijato. 359 pro, proti, zdrželo se přijato. 360 pro, proti, zdrželo se přijato. 361 pro, proti, zdrželo se přijato. 362 pro, proti zdrželo se zamítnuto. 363 pro, proti zdrželo se přijato. 364 pro, proti zdrželo se zamítnuto. 366 pro, proti zdrželo se přijato. 365 odpadá, 367 pro, proti zdrželo se přijato. 368 pro, proti zdrželo se přijato. 369 pro, proti, zdržela se. Ověříme. Přijato. 370 pro, proti, přijato. 371 pro, proti, zdržela se, přijato. 372 pro, proti, zdržela se, přijato. 373 pro, proti, drž, ověříme. 373. Ověříme, chybí nám jeden hlas. Zamítnuto. 374 pro, proti, zdržel se. Ověříme. pro, proti, zdržel se. Ověříme. 377. Přijato. Přijato. 378 pro, proti, zdržel se, přijato. 379 pro, proti, zdržela se, přijato. 380 pro, proti, zdržela se, přijato. 381 pro, proti zdržela se přijato. 382 pro, proti zdržela se přijato. 383 pro, proti zdržela se přijato. 384 pro, proti zdržela se. Myslím, že to bylo přijato, ale ještě to ověříme. Ano, přijata. 385 odpadá. 386 pro, proti zdržela se. 387 pro, proti zdržela se přijato, 388 pro, proti zdržela se přijato, 389 přijato, 390 pro, proti 390, 391, 392, odpadá také. 393 pro, proti, zdrželo se přijato. 394 pro, proti, zdrželo se přijato. 395 a 396 pro, proti, zdrželo se přijato. 397 pro, proti, zdrželo se přijato. 398 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 399 pro, proti, zdrželo se přijato. 400 pro, proti, zdrželo se přijato. 393 pro, proti, zdržel se, přijato. 394 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě se to ověříme. Zamítnuto. 345 pro, proti, přijato. 306 pro, proti, přijato. 307 pro, proti zdrželo se přijato. 308 pro, proti zdrželo se přijato. 308. Ještě ověříme. Zamítnuto. 309 <clears throat> pro, proti, drželi se, přijato. 310 pro, proti, drželi se, přijato. 311 pro, proti, drželi se, přijato. 312 je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 314, kdo pro, proti, drželi se. Přijato 314, pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme. 314. It is rejected. Um, 415. 415 pro, proti, drželi se, Přijato. 16 nic, 317 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 618 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro. Oběříme 418, první část. Můžete hlasovat. Zamítnuto druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 419 za pro, proti zdrželi se přijato. 420 za pro, proti zdrželi se e, zamítnuto. 422 kdo pro, proti zdrželi se přijato. 423 kdo pro, proti zdrželi se zamítnuto. 424 pro, proti zdrželi se přijato. 425 kdo pro, proti zdrželi se přijato. 426 pro, proti, drželi se. Přijato. 427 na dvě části, první část, kde pro, proti, drželi se. Ověříme tu první část. Můžete hlasovat. Zamítnuto. Druhá část. 427. Napravo. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 428 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato 429 pro, proti zdrželi se. Přijato 430 jde pro, proti zdrželi se. Přijato 431 jde pro, proti zdrželi se. Přijato ne, 432 jde pro, proti zdrželi se. Přijato 433 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 4, 3, 4 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 435 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 436 jde pro, proti, zamítnuto. 437 jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 438 s ústním pozměňovacím návrhem bez námitek. Nebo zamítáte ústní pozměňovací návrh, ten text samotný, jde pro, proti, drželi se, přijato. 439 jde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Ověříme 439. Můžete hlasovat. Zamítnuto. 4, 4, 5. Pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 4, 4, 1, dá pro, proti, drželi se. 4, 2, 4, 2, dá pro. Eh, první část, dá pro, proti, drželi se. Přijato. Druhá část, dá pro, proti, drželi se. Přijato. 4, 4, 3, dá pro, proti, drželi se. Přijato. 4, 4, 4, na dvě části. První část, to je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 445, ne pro, proti, drželi se, přijato. 446, ústním poznacím návrhem, ne pro, proti, drželi se, zamítnuto. 447, ne pro, proti, drželi se. Podle mě přijato, ale věříme 447. Přijato. 448, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. 449, jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 450, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. 400. 17, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. 18, jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 19, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. 20, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. 21, jde pro. Proti. Drželi se, přijato. AFET 1 až 5 unblock. Nepro. Proti, drželi se. Namítnuto. AFET 6, nepro. Proti, drželi se. Přijato. AFET 7, nepro. Proti, drželi se. Přijato. AFET 8, 2 až 11, kdo je pro? Takže AFET 8 až 11. Pro, proti, drželi se. Namítnuto. DV1 až DV4 unblock. Prosím, eh, kde pro, proti, zdrželi se. Namítnuto. DV5, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. DV6 na dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. DV7, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. DV8, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jdeme 9 už pokryto, Jdeme 10 to je pro, proti zdrželi se. to, jdeme 11 to je pro, proti zdrželi se. Můžeme ověřit eh, DV11. Zamítnuto. Jdeme 12 to je pro, proti zdrželi se. to. Ample 1 6 tam blok. Takže kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. po 7, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. po 8, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 9 až 12. po 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 10 2, pro, proti, zdrželi se. To už bylo pokryto. 11 pokryto, takže 12 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy Jedna až pět, unblock. Takže NV 1 až 3, dobro? Nebo to je pokryto. Takže NV 4 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, NV 5 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 5 ověříme. věříme. Končím. Zamítnuto. Decentralizované agentury nemají nic společného s absolutorem pro komisi, říká paní předsedkyně. Normálně se o tom nehlasuje, protože to je mimo působnost. Envy 6, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Envy 7, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Envy 8, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV9 na pro, proti, zdrželi se. Přijato NV10, na pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto NV11, na pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12, na pro, proti, zdrželi se. Přijato NV14, na pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. NV15, nebo 14 a 15 už bylo pokryto, 16, to je pro, proti, zdrželi. Ověříme NV16. Můžete hlasovat. Zamítnuto. 17 částečné absolutorium, to znamená, že o tom nemusíme hlasovat. Tran 1, 2 jsou pokryty, Tran 3. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pět. 5, ne pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ten 6, kde pro, proti, drželi se přijato. Ten 7 pokryto. 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ten 9, eh, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ten 10, pro, proti, zdrželi se přijato. Ten 11, kde pro, pokryto 12, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 13 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 14 kde pro, pokryto, platná. Také 16, je pro, proti, drželi se, přijato. 18 je pokryto, 19, pro, proti, 20 už, ne, pro, proti, drželi se. Můžeme to ověřit. Teda na, eh, 20. Eh, přijato. Ten 21 pokryto. Radži jedna, až tak pokryto radži čtyři, tak pro, proti, zdrželi se. Přijato. Radži pět, kdo pro, proti. Můžeme ověřit radži pět. Zamítnuto. Regi 6, jsem pokryto, radži osm, ne pro, proti, zdrželi se. Přijato. Radži devět, ne pro, proti, zdrželi se. Přijato zbytek pokryto. agry 1 až 3. tři 3, kde pro? Proti, takže se zamítnout. agry 4, kde pro? Proti, takže se. Můžeme ověřit agry 4. Přijato. Agry 5. Agry 6, kde pro? Proti, zdrželi se. Můžeme to věřit Agri 6? přijato. Kde je 7, pro, proti, drželi se, přijato. Kde je 12, kde je pro, proti, ověříme. A kde 12, myslím, že to bylo přijato, ale nejsem si jistá. Přijato. A kde 16, kde je pro, proti, drželi se, přijato. 17, kde je pro, proti, drželi se, Můžeme ověřit sedmnáctku. Bez tři, nepro. Proti. Takže se přijato. Než pět, kde pro. Proti. zdrželi se. Přijato. Než šest, pro. Proti. zdrželi se. Přijato. 7, jde pro, proti, zdrželi se, peš 8, jde pro, proti, zdrželi se. Ověříme, peš 8. Přijato. V EPP jsme u toho měli minus 20 seznamu až 8 eh, jde pro, proti, zdrželi se přijato, 10 je pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit peš 10. Já jsem tím trochu překvapená, proto jsem se chtěl zeptat, co se tady děje. Přijato. Peš 11 pokryto. Kult 1 po, přijato, kult 2. Pro proti zdrželi se Přijato bod 3, kdo pro, proti, přijato. bod 4, kdo pro, proti, drželi se, přijato. Uvěříme kult 4, myslím, že to bylo přijato. Jasnou většinou. Kult 5, nepro. Proti zdrželi se. Přijato. Kult jako 7 jde pro, proti, drželi se. Můžeme to ověřit, kult jako 7? Přijato. Kult 8 A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 9 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 10 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 11 jde pro, proti, zdrželi se, přijato jako 12 až 17 jako krypto, od 17 pro, proti, můžeme ověřit půl 17. Zamítnuto. Nebe 4 jde pro, proti, drželi se přijato. Nebe 6 jde pro, proti, přijato, 1 jde pro proti, takže se. Můžeme uh, eh, tohle to věřit, FEM 1. CPP e moc hlasu, nebo ne, tak je to přijato. M2 jde pro, proti zdržuje se přijato. M3 jde pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Mám čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se. Mám pět, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Mám šest, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Mám osm, kdo je pro, tedy sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit uh, FAM sedm. přijato, jasně, přijato. Pem 8 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pem 9 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pem 10 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď usnesení e, celku, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Koučím 18 pro, 4 proti a blahopřeji zpravodajovi. A nyní budeme hlasovat o zvláštní zprávě účetního dvora. Má k tomu někdo? No, zpravodaj má k tomu nějakou poznámku? Ne? Financená číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Přijato. Je dva. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tři. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtyři. Pro, proti, zdrželi se. E, zamítnuto. Pět, čtyři, 6 jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 7 jde pro, proti, drželi se. Můžeme ověřit sedmičku. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 8, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 9, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 10, kde pro, proti, drželi se. Můžeme ověřit desítku. Končím. Zamítnuto. 11, kde pro, proti, drželi se. Přijatom. 12, kde pro, proti, drželi se. Přijato 13 nepro, proti zdrželi se. Můžeme ověřit 13. Zamítnuto 14 nepro, proti zdrželi se. Přijato 15 nepro, proti. Přijato 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato 17 pro, proti, ověřím sedmnáctku. Přijato. 18 pro, proti, drželi se, přijato. 20 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, drželi se, přijato. Ověříme 19. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 21, kde pro, proti, drželi se, ověříme 21. Zamítnuto. 22, kde pro, proti, drželi se, Zamítnuto 23, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 24, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 25, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 26, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 27, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 28, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď eh, usnesení jako celek, panovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. 18 ku 3 a opět blahopřeji panu zpravodajovi. A nyní budeme hlasovat o právě EIB, o kontrole finančních aktivit za Evropskou investiční banku. Marko Vali je zpravodajem. Tam se, jestli chce eh, něco říci. Ano, já bych také chtěl poděkovat všem stínovým pravdem za vynikající spolupráci a uvidíme, jak to dopadne. Možná, že potom budu muset se nad tím ještě zamyslet po hlasování. Ja, also, sind alle bereit? Ano, jsme všichni připraveni, výborně. Takže jednička, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, dva pro, proti, zdrželi se přijato, tři pro, proti, zdrželi se přijato, čtyři pro, proti, zdrželi se, to 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, šestku ově, ověřujeme. Schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se. A ještě ten třetí kompromis, omlouvám se, pro, proti, zdrželi se, schválen. Číslo 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, zdrželi se, omlouvám se, ověřujeme ještě 19, připadá mi, že asi byla přijatá. Končím hlasování, ano. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, ještě jedna dvacítku ověříme. Končím hlasování a byla zamítnuta 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno 24 pro, proti. O 24 ještě hlasujeme elektronicky 24. Zamítnuto 25 pro, proti strželi se schváleno 26 pro, proti strželi se schváleno 27 pro, proti zdr... o 27 rovněž ještě hlasujeme elektronicky. Zamítnuto 28 pro, proti zdrželi se přijato 29 pro, 29. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Pravděpodobně schváleno, ale ověříme. Pracovní přístup kolegů zřejmě už je opravdu na samém dně. Schváleno 30 pro. Kdo je pro třicítku? Proti? Zdrželi se? takže třicítku věříme. Schváleno. 31 eh, tedy bylo staženo, 32 pro, proti, zdrželi se. To si rovněž musíme ověřit, takže hlasujeme ještě jednou o 2.30. Končím hlasování a byla přijata. 33 pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo 5, kompromis 5 pro, proti, schválen. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro,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 zdrželi se, zamítnuto 52 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato 53 pro, proti, zdrželi se, přijato 54 pro, proti, zdrželi se, přijato 55 pro, proti, zdrželi se, přijato 56 s ústním pozměňovacím návrhem, ale tam je námitka, což znamená ano, přesně tak ze strany pana zpravodaje. Takže samotný text pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A 63 pro, proti zdrželi se schváleno. Tím jsme i 65 ku 66 pro, proti schváleno. Aha, omlouvám se, šedes, první část jsme přijali, druhá část pro, proti, zdrželi se. Druhou část té 64 ověřujeme elektronicky, prosím. tu první část jsme, tu první část jsme zcela jednoznačně přijali, tu druhou zcela jasně zamítáme. Pozměňovací návrh 65, tedy rovněž tím pádem přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schválen 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 69 pro, proti. Ověříme si 69. A byla schválena, což znamená, že pozměňovací návrh 68 odpadá, 71, 72 a rovněž 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A ostatní odpadají. Takže INTA jedna pro, proti, zdrželi se, ověříme si INTA jedničku elektronicky. A byla přijata INTA 2 až 6 en blok. Ne? Tak dobře, tak dvojka pro, proti, zdrželi se, schválena, 3 pro, proti, zdrželi se, schválena, 4 pro, proti, zdrželi se, schválena, 5 pro, proti, zdržel se, schválena. 6 pro, proti, zdržel se, schválena. 7 pokryta. 8 pro, proti, zdržel se, schválena. 9 pro, proti, zdržel se, schválena. 10 pro, proti, zdržel se, schválena. 11 pro, proti, zdržel se, schválena. 12 pro, proti, zdrželi se, schválena. 13 pokryta. 14 pro, proti, zdržel se, schválena. A a jmenovitě hlasujeme o usnesení jako celku. A bylo přijato. 20 hlasy pro, 3 se zdrželi, blahopřejeme zpravodaji. Děkujeme za jeho úsilí. A nyní budeme hlasovat A nyní zpráva PIV, tam je zpravodajem pan Parňo. Chcete se k tomu vyjádřit, pane zpravodaji? Nikoliv. Tak, začneme poznací návrhem 11. To je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se, schválen. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se 15 si pro jistotu uvěříme. Končím hlasování a byla zamítnuta 16 pro, proti zdrželi se přijata 17 pro, proti zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pokračujeme 26. Poznací návrh 26. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, schválen. A pokračujeme 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se,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 proti, strželi se přijato. 46 pro, proti, strželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 47 tím pádem padá. 48 pro, proti, zdrželi se Přijat 49 pro, proti, zdrželi se zamítnut 50 pro, proti, zdrželi se přijat 51 pro, proti, zdrželi se přijat 52 pro, proti, zdrželi se 52 si pro jistotu ověříme. A byla přijata. 53 pro, proti, zdrželi se přijata 54 pro, proti, zdrželi se, přijata. 55 pro, proti, zdrželi se. O 55 se ještě jednou prosím, asi byla zamítnuta, ale není to snadné. Ano, zamítnuta. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, ověříme 56 Ověřujeme 56, prosím. A byla zamítnuta zcela jasně, já se omlouvám. Děkuji, že jste mi připomněli 57 pro, proti, děkuji. zváleno. Eh, Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schválen 62 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60, 67 pro, proti, zdrželi se, ověříme si 67. A byla schválena 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 69. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 70. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 71. Pro, proti, zdrželi se, 71. si ještě musíme ověřit. Hlasujte ještě jednou o 1,70, prosím. A byla přijata. 72, první část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 72, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, 73, druhá část, ověřujeme. A bylo přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, ověříme si. Tady je to obtížné vidět. A byl přijat tento pozměnící návrh. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, Jedničku si prosím ještě ověříme. A byla přijata. Číslo dvě pro, proti, drželi se, přijata. Číslo tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo čtyři pro, proti, zdrželi se, číslo čtyři ještě si ověříme. a přijata. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, možná zamítnuto, ale pro jistotu ověříme. Šestku. Hlasujte ještě jednou, prosím. A byla přijata sedmička pro, pro proti, zdrželi se, přijata osm pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 1 pokryto, libe 2 pro, proti, ne, libe 1, druhá část. První část byla pokryta, takže druhá část. Pro, proti, zdrželi se přijata. Tady nemáme čísla. Libe 2 je pokryto. Tak, Libe, já tady nemám žádné C u, u Libe 2. Libe 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 5 je pokryto. Ne, pětka není. Takže na mém hlasovacím seznamu to pokryto je. Libe 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 6 je pokryto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijata. Osmička první část pokryta. Osmička druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijata. A nyní usnesení jako celek. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 hlasy k jednomu to prošlo a blahopřeji zpravodaj. Tím jsme u konce elektronického hlasování. A připravíme se na bod s názvem cesta našeho výboru do Litvy a do Lotyšska. Prosím, pokud odcházíte, čiňte tak tiše. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.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 sportem k trvalé invaliditě. Je to pravda. A věnujeme se misi do Lotyšska a na Litvu. 3. až 5. duben, dokonce nám dali den prodloužení a tady mně připadá vysloveně politování hodné, že znovu jsme pouze tři. Ono, je pravda, že trojice by byla dobrá, ale pak se často stává, že jsme tam jenom ve dvojici a to je velká škoda. Tedy obě ty země jsou pro nás nové, nikdy jsme tam nebyli a e, v bankovnictví tam e, problémy jsou a myslím si, že by se někdo tímto měl zabývat. Litva, tu už jsme na programu měli, to už je vlastně jenom následná cesta, tam se rozjedeme, vydáme do Ignalíny, do toho jaderné elektrárny, abychom se seznámili s tím, jak tam pokračuje práce v tom vyřazování z provozu, to už jsme minule uh, se na to tázali a nyní otázka zní, kolik nových finančních pobídek se tam musí na to vyhradit v novém eh, víceletém finančním rámci. A výslovně zde zdravím představitele GŘ pro regionální a vnitřní záležitosti a výslovně by mě zajímalo, co podle vás by se tam mělo dít a čím bychom se tam měli zabývat. Máme tady pana Poleso, je to tak? Výborně, máte tedy slovo. Dobré odpoledne. Ano, jsem z DG Regio a vy navštívíte celou řadu projektů spolufinancovaných Fondem evropských strukturálních investic v Lotyšsku a pár projektů je tam i v Litvě. Jedná se o země, které jsou dobrým příkladem investic v rámci politiky soudržnosti. A ty projekty, které jsme vybrali na vaši návštěvu, to jsou takové příklady z toho širokého spektra všeho, co těmito fondy financujeme. Některé už započaly v tom období 2007 až 2013. Například máme nemocnici v Rize. To už právě v tom prvním finančním rámci začala ta první fáze a to druhé programovací období to podporuje jako pokračování. Pak máme zainteresované strany. Ty rovněž navštívíte. Máme tam lotyšskou eh, firmu, která se zabývá elektrifikací železnic a tady hovoříme o největším projektu za toto programovací období a počítá se tam s 347 miliony eur jako spolufinancování pak Lotyšská instituce pro rozvoj veřejné sféry, jmenuje se Voutum a jedná se o banku, která poskytuje malým a středním podnikům podporu a rovněž i podporuje úspory energie. E, připadá, e, my je považujeme, co by beneficienty jako e, dobře hospodárné příjemce z pohledu DG Regio a jedná se o výdaje, které jsou na unijním průměrům a co se týče volby projektů, ta tam, tam jsou tyto instituce spíše na špici, takže tam ani nevidíme žádné mm, jakoby potenciál pro chyby v tomto programovém období 2014 až 2020. To provádění se zdá, že přináší občanům dobré výsledky. Pak ještě bych se mohl pustit do tématu expanze těchto projektů, ale zatím tedy úvodem pouze toto. E, ano, ano, nechci vás zastavovat. Když už jste se k nám vydal, tak bych prosila o pár vět i k těmto projektům konkrétně. Dobrá. V takovém případě je projdu všechny, tak jak je navštívíte v souladu s vaším programem. První to je eh, nemocnice s poliklinikou Stradinš v Rize. Jedná se o jedno z největších nemocnic v Lotyšsku. A tam v rámci programu modernizace zdravotnictví a zlepšování infrastruktury se zjistilo, že se jedná o klíčový subjekt z pohledu specializace a v období jak 2007 až 2013, tak i 2014 až 2020 Lotyšsko přišlo s celou řadou konkrétních návrhů, a zdá se, že přece jen evropské strukturální formy jsou vhodným způsobem, jak je spolufinancovat. Jedná se o první velký projekt. Tam ta hodnota obnášena, obnášela 46 milionů eur a z pohledu uskutečnění velké budovy či vybavení velké budovy tak to proběhlo úspěšně a vše bylo dokončeno. Teď se počítá s druhou tranší investice. Tam se bude jednat o dalších přibližně 50 milionů unijního spolufinancování. Stále ještě čekáme na předložení té žádosti, takže přesnou částku nemáme a jde o uskutečnění či vybudování, postavení druhé budovy v tom areálu. Posléze se vydáte eh, v Lotyšsku do jejich eh, železniční firmy, která přišla s návrhem modernizace 400 31 eh, milionů eur celkově, část z Fondu soudržnosti, z ostatní pokrývá lotyšský rozpočet a i půjčka Evropské investiční banky. Tam se počítá s elektrifikací zhruba 300 kilometrů železničních tratí z, od tedy hranic s Ruskem a Běloruskem, abychom ulevili středozemě a půjde to Ališského přístavu. A tady se tím snáze bude moci přepravovat zboží z těch východoevropských trhů a zejména velký obchodní partner Lotyšska, což je Ruská federace, tam bude umožněno po tom importu, tom dovozu toho zboží, aby bylo dále přepraveno do přístavu a dále do Skandinávie. A zároveň se vše stane konkurenceschopnější a můžeme tam přepravovat i čínské zboží. Tam se tím pádem Lotyšsko, podle toho, jak tvrdí, stane konkurenceschopnější, pokud počítáme s tím, že se z Číny tím zkrátí doba přepravy na 10 8 až 10 dnů a navíc půjde o úsporu emisí CO2 tím, že přejdeme z trakce na dýzlové palivo na elektřinu. Jedná se o projekt, který si sami lotyšské úřady tedy hlídají a Navíc tam máme Jaspers, co by technickou asistenci a zdá se, že vše vypadá velice pozitivně a proto nám připadá, že projekt asi bude schválen komisí. Potom navštívíte ministerstvo vzdělávání a vědy, rozvojovou agenturu příslušného ministerstva abyste se seznámili s iniciativou, která je propagována v rámci programu e, Záruky pro mladé. Jde o nástroj, jehož záměrem je usnadnit přístup na trh práce pro mladé nezaměstnané. A tento projekt na který bylo vynaloženo 32 milionů z Evropského sociálního fondu, tedy konkrétně 19 z Evropského sociálního fondu a 13 z nástroje záruka pro mladé, se osvědčil a vy budete mít možnost vidět, jak funguje příjemce efektivně vynaložených strojů. To je tedy ten první den, což je vlastně úterý po Velikonocích, kdy dorazíme do Rigi a poté navštívíte účetní dvůr. A příslušný výbor litevského parlamentu, který řeší strukturální fondy. Je to fórum, které eh, je zodpovědné za implementaci prostředků z evropských fondů, řeší většinu žádostí a pravidelně eh, předávají zprávy řídícímu orgánu na půdě ministerstva financí. Takže budete mít příležitost seznámit se opravdu intimně s tím, jak funguje proces rozhodování v rámci litevských politických institucí. Následující den máme opravdu velmi nabitý program, který začne v Rize ráno návštěvou banky Paltum, což je banka, která spravuje veškeré prostředky z evropských fondů, jak z minulého, tak současného programovacího období, podporuje také malé a střední podniky a projekty do energetiky, především tedy větší energetickou účinnost obytných budov. Tato banka také je záruční bankou pro půjčky malým a středním podnikům a financuje také eh, schémata pro mikrofinancování malých a středních podniků a propaguje také myšlenku eh, partnerství s investičním kapitálem a celkem spravuje více než 100 milionů z evropských fondů, což v našem kontextu je hodně. Určitě vám bude řečeno příslušnými orgány, že investice z evropských fondů představují více než 50 celkových veřejných investic a příspěvek k růstu hrubého domácího produktu přesahuje tedy ty prahové hodnoty každý rok. Pokud jde o schéma větší energetické efektivity obytných budov, Tady jde zhruba o 130 milionů euro, z nich zhruba 26 milionů je investováno prostřednictvím finančních nástrojů, což jsou tedy záruky eh, a půjčky pro majitele bytu a zbytek eh, jsou tedy přímé investice. Jde tedy určitou kombinaci investic, která vyplynula z našeho výzkumu situace na trhu. Tady bych rád řekl, že banka Altum je často předváděna jako dobrý příklad jednotného vstupního místa pro, vstup, pro finanční nástroje v zemi. Například Evropská komise ve své zprávě z loňského roku pozitivně vyzvihla její úlohu. Po, delegac- po návštěvě banky Altum se delegace vydá do Ovolajne, což je zhruba 100 kilometrů od, od Rigi autobusem. A tady proběhne návštěva farmy, která byla příjemcem grantu na investice do větší konkurenceschopnosti. Tato firma, promiňte, ne farma, vyrábí farmaceutické produkty. A je, má velice důležitou úlohu na litovském trhu. Projekt je v objemu 6 milionů euro. Z toho tedy soukromí investoři spolu investovali 1,4 milionu euro. Poté delegace eh, odjede do města Bauska, což je na cestě k eh, hranicím s Lotyšskem a tady navštíví potravinářský podnik, který je jedním z partnerů společného programu s, litevskou, s litevským výzkumným ústavem. Jde o spíše menší projekt, 5,5 milionů. přičemž ERDF tedy jde konkrétně o 3,2 milionu. A tady, tady probíhají aktivity, jejichž záměrem je podpořit specializaci v rámci eh, těchto malých podniků v Bauska. A já jsem si jist, že uvidíte to, jak tedy ten příjemce může být velice energický a proaktivní. Poté přejedeme do Litvy z Lotyšska a tady navštívíme příklad regionálního centra, které bylo financováno v programovém období, období 2007 až 2013 11 miliony euro. Toto centrum, který již funguje. K tomuto projektu upřímně řečeno nemám víc informací. programu také předpokládáme, že ten autobus, také eh, projede trasu, především tedy tu velkou mimoúrovňovou křižovatku, která byla eh, financována z evropských fondů soudržnosti. A to v objemu 84 milionů euro. A tam tady vlastně na vlastní oči uvidíte tyto investice. Poté dojde k návštěvě jaderné elektrárny Ignalína ten další den, kde také šlo o evropské fondy. Děkuji. Můžete nám vysvětlit, o co jde přesně v té jaderné elektrárně Ignalína? Dear chair, Paní Metaxa. The visit will continue with the Ignalina. Eh, Takže budete pokračovat návštěvou jaderné elektrárny Ignalina. Na, od té poslední inspekce v roce 2011 došlo k celé řadě změn v programu a jaderná bezpečnost se stala vlastně takovým hlavním cílem pro komisi. A program Ignalina přispívá tedy k, k výzkumu dopadu eh, nebezpečí radiace na obyvatelstvo. Je to vlastně poslední reaktor stejného typu, jako byl v Černobylu, který pořád ještě funguje. A vy tedy uvidíte, jak jsme zlepšili a posílili systémy řízení a kontroly a také tedy tu e, jsou určité základní limity pro monitorování programu. Pak také navštívíte e, prostory pro ukládání jaderného odpadu a e, jde o aktivní skládku a je mi potěšením oznámit, že se podařilo letos 25. února vyprázdnit poslední palivové tyče z reaktoru 2. To znamená, že tedy i tento reaktor už je plně deaktivován. A i když to není předmětem vaší návštěvy, vy už jste tedy eh, navštívili prostory, kde dochází k eh, ukládání a dalšímu zpracování radioaktivního odpadu. A také navštívíte turbínovou a eh, strojovnu, což je projekt, který je, se tedy eh, blíží té svému dokončení. Děkuji. Děkuji. Takže to bude jistě velice zajímavé a za... A nyní dáme slovo panu, paní kolegyně Von, panu kolegovi. Děkuji. Já chci promluvit o tom projektu, který je financován z ESF. Je to velmi zajímavý projekt sám o sobě a za druhé. Je to projekt, který je v podstatě příkladem také v takových velice důležitých změn, které probíhají v Lotyšku. Za prvé hovoříme o 32, 32 milionech z ESF, které byly uvolněny v průběhu 34 měsíců. Práce začala v červenci 2014, zakončena bude na konci srpna 2018, to znamená, že vy dorazíte ještě předtím, než dojde k plné implementaci tohoto projektu. O co jde? Jde o sedm Jde o program, který umožňuje mladistvím ve věku 17 až 19 let osvojit si nové dovednosti a kvalifikace. Jde nejenom o nezaměstnané, ale také o mladé lidi, kteří jsou ve vazbě, případně nemají žádné profesní dovednosti. Takže těm všem nabízíme možnost dalšího proškolení a odborné přípravy. Tito mladí lidé se zapojí do tohoto programu na jeden rok poté vlastně získají kvalifikaci, která jim umožní získat zaměstnání. Přičemž ten seznam potenciálních zaměstnání je vlastně každý rok aktualizován, tak, aby byl relevantní z pohledu potřeb trhu. Zásadní je to, že tito mladí lidé budou někde na praxi v podniku až 15 týdnů, aby se tedy vlastně hmm. učili přímo v praxi. My vlastně nabíráme přihlášky do tohoto programu vždy jednou za dva roky a záměrem tohoto projektu je nabídnout profesní kvalifikaci více než 6 tisícům mladých lidí a do dneška se nám podařilo naplnit 60 tohoto cíle. Chceme také nabídnout zlepšení kvalifikace více než 15 stům mladých lidí, kteří eh, nyní vykonávají nekvalifikované procese. profese. A tady jsme dosáhli téměř 80 cíle. A také tedy chceme oslovit více než 500 mladých ve vazbě. Tento cíl jsme plně naplnili. A během těch prvních šesti měsíců zapojení do tohoto projektu mladí lidé našli práci. Tento projekt je zajímavý také proto, že se vlastně obrací na mladé lidi, kteří potřebují podporu, ale také proto, že dobře ilustruje to, jak prostředky z evropských fondů mohou podpořit dosažení cílů našich politik. To je také velmi důležité. Jsou tu vlastně taková dva hlavní témata, dva hlavní rámce. Za prvé je to tedy ta záruka pro mladé, kterou jsme začali v Lotyšsku používat v roce 2014, ze které jsou financovány tři projekty. Jeden z nich jsem právě zmínil. Je to tedy takzvaný program druhé šance a pak ještě také jeden program na aktivní politiku politiky trhu a další program na řešení potřeb v rámci určitých komunit a místních zastupitelství. V rámci těchto programů nabízíme pracovní stáže, dotovaná pracovní místa a dokonce i možnost založit si vlastní podnik, čili je to celý tedy škála aktivit, která je financována z tohoto rámce. Druhou důležitou politikou, druhým důležitým impulzem je eh, probíhající eh, reforma VED v Lotyšsku. Víte, že to bylo tedy velice důležitá priorita v rámci těch eh, doporučení pro naši zemi. My tady pracujeme na reformě našeho systému vzdělávání. Chceme se zaměřit především na odbornou přípravu a zkušenosti z praxe. A to je tedy vlastně takový druhý zastřešující rámec projektu, o kterém jsem hovořil. Projektu, který povede k větší zaměstnanosti mladých lidí, kteří zoufale potřebují lepší kvalifikaci, aby našli místo. Děkuji. Děkuji, kolega Von. Děkuji. Já vítám tedy to rozšíření návštěvy na čtyři dny, protože by bylo mimořádně obtížné navštívit dvě země ze tři dny. A také jsem rád, že navštívíme Litvu a Lotyšsko, protože jsou to dvě země, eh, které jsme v minulosti eh, nenavštívili. Je tedy důležité Eh, nenavštěvovat jenom ty velké členské státy, ale také ty menší, které jsou možná více centralizované, mají možná více jenom jeden operační program a i proto je to zajímavé. Já se nebudu vyjadřovat k programu, protože ten už by teď bylo obtížné měnit, ale mám otázku na komisi, pokud jde tedy o ten program elektrifikace eh, konkrétní železniční trasy, Zdá se, že tedy v rámci tohoto projektu jste ještě nepředložili žádost o fondy. Je to proto, že jste nedokončili práce na předchozích fázích nebo a pravděpodobně, protože tady vlastně jste teprve ve fázi přípravy žádosti o dotace, tak tam asi nebude moc k vidění. Možná mi to ale budete moci vysvětlit. Yes, thank you for the question. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Jde opravdu o úplně nový projekt, takže nejde o nějaké pokračování již běžícího projektu. A máte také pravdu, že tady je teprve ve stádiu přípravy. A oni tady se chystají oznámit eh, nebo vyhlásit veřejnou soutěž v Dubnu. A pokud je o žádost o dotace z fondů soudržnosti, tu by měla komise obdržet ještě před letní přestávkou. Proč byl tento projekt vybrán? Dovedu si představit, že je to tím, že je to jeden z největších a nejdůležitějších projektů, který v Lotyšku nyní běží v této Eh, v tomto odvětví. A kolegové považují za politicky důležité, aby tady proběhla inspekce. Také i proto, že se vedla poměrně rozsáhlá politická debata v zemi, která vyústila v rozhodnutí naší vlády na konci roku 2017, které vedlo k výběru technického řešení tedy ta elektrifikace trati z ruské, od ruské hranice až po Rigu. Původně eh, jsme nechtěli tedy elektrifikovat trať do Rigy, ale na západní hranici Lotyšska. Ovšem tady, tedy, když jsme provedli analýzu nákladů a přínosů, tak eh, ty přínosy byly menší a navíc to bylo dražší. A ta národní spolufinancování by pro nás bylo na úrovni, kterou se prostě nemůžeme dovolit. Na místě toho opravdu mnoho neuvidíte, ale je to, myslím, velmi důležitý příjemce, kterého byste měli navštívit. Děkuji. A tím jsme skončili tedy jednání k tomuto bodu. A je mi líto, že tedy nyní Budeme probírat případ Volkswagen in kamera, takže já vás, já vás tady požádám, abyste na krátko opustili sál. V 17.45 pak budeme pokračovat eh, v běžném režimu. Takže žádám, eh, tady loučím se tedy vlastně eh, s našimi hosty a žádám i ostatní hosty, aby opustili místnost, včetně tisku.